A teď zde máme vysvětlení hlasování. Dostal jsem spoustu žádostí, ale nebudeme moci zasedat déle než do 14.45, aby se mohla zase připravit obnovení zasedání v 15 hodin. Všechna vysvětlení, která zde nebudou pronesena, budou moci být pronesena zítra po hlasování anebo mohou být předložena také písemně. A teď zde máme zprávu Nikolaj. První vystoupení pan Hanan. Eh, pane předsedo, já mohu říct si pouze jedno. Za ta léta přetvářky a dvojího metru jsem opravdu se nesetkal se ničím,